Good afternoon, ladies and... Dobré odpoledne, dámy a pánové. A po krásném slunečném víkendu v celé Evropě jsem rád, že jste ochotni eh, se sem dostavit a diskutovat s námi důležité otázky, evropské otázky. Zahájíme tedy naše jednání dnes a zítra zasedáme, zítra také celý den. Přijetí programu. Pokud nejsou žádné komentáře, tak můžeme pořád jednání považovat za schválený. Žádné komentáře nevidím, děkuji. Nyní moje oznámení. Za prvé, Plenární zasedání energetického společenství, to je velice důležité. Měli bychom eh, pocitovat odpovědnost za mezinárodní spolupráci v rámci energetického společenství. Devět okolních zemí ze západního Balkánu, eh, Moldavsko, Ukrajina a Gruzie a několik pozorovatelů sem spadá, protože v roce 2005 jsme byli nejvýznamnějším výborem, který vlastně zahájil celou tuto iniciativu. A chtěl bych vás tedy pozvat na parlamentní eh, plenární zasedání energetického společenství. Je to zítra mezi naším dopoledním a odpoledním blokem 24. dubna od 13.30 do 14.30. Trvá to jednu hodinu 13.30 až 14.30. A je to v APS 3E3. 3E3, to je číslo zasedacího sálu. E, toto je tedy jednání mezi europoslanci z výboru ITRE a e, poslanci parlamentů členských e, zemí energetického společenství. Eh, a toto setkání je důležité pro naši eh, spolupráci s východními sousedy a s západním Balkánem. Říká jsem, že to je západní Balkán a dále Gruzie, Moldavsko, Ukrajina a opravdu vás srdečně zvu na eh, toto zasedání, abyste se zúčastnili třeba alespoň na chvíli, nebo samozřejmě můžete i říci pár slov. Takže to je tedy zítra. Buďte prosím aktivní. Budeme také eh, tam diskutovat o obnovitelných zdrojích, o udržitelné energii eh, ve vztahu k našim sousedům. Eh, je to samozřejmě důležité z hlediska klimatu, energetiky. Bude tam se podávat oběd formou sendvičů. To možná naláká oběd formou sendvičů. To tedy bude před eh, zasedáním od 13 do 13.30. Ano, dělám si legraci samozřejmě, ale je důležité, eh, je to také důležité v tom stejném sále 3E3, eh, tedy si můžete dát i ten sandwich, takže nemusíte nikam chodit na oběd. Takže prosím, přijďte. Alespoň jeden, dva kolegové z větších politických frakcí a e, jeden zástupce e, některých menších frakcí. Na posledním takovém jednání byli dva účastníci za ITRE, Rebeka Harms a Jerzy Buzek. A to nevypadalo úplně dobře, to si dovedete představit, protože e, ti lidé sem jedou třeba pět tisíc kilometrů nebo tři tisíce kilometrů, aby se s námi sešli a pak tam tedy přijdou dva zástupci Evropského parlamentu na takovéto parlamentní jednání. Takže prosím, přijďte alespoň na pár minut, abyste vyslali signál, že opravdu ta svá rozhodnutí bereme vážně. A nyní další oznámení. Evropský parlament a Evropská komise budou pořádat konferenci Tvoření digitální budoucnosti, výzvy digitální revoluce. Bude se to konat v Evropském parlamentu v Bruselu 25. dubna od půl třetí do půl sedmé. 25. dubna, to je středa, středa odpoledne, tvorba naší digitální budoucnosti. Ta konference se tedy mimo jiné zaměří, do, zaměří na investice, do rozvoje digitalizace a odstranění digitální propasti. Bude se dále zaměřovat na inovace, příležitosti pro evropské občany a jednotný digitální trh pro evropské firmy. A všichni poslanci z ITRE jsou zváni. Někteří se zdvořile usmívají. Eh, takže samozřejmě eh, to pozvání platí jak na to zasedání energetického společenství, tak na tuto konferenci. Eh, schválení zápisu ze schůzí 21. a 22. února, pokud nebudou námitky do konce naší schůze, tak bude zápis považován za schválen. Děkuji. Nyní tedy bod číslo 4, tak nám to hezky odsýpá nařízení o agentuře ENISA, agentuře EU pro kybernetickou bezpečnost, kterým se zrušuje nařízení EU 526 2013 a o certifikaci bezpečnosti informačních a komunikačních technologií. Je to tedy eh, zákon o kybernetické bezpečnosti. Eh, budeme posuzovat návrh zprávy a naší zpravodajkou je paní kolegyně Angelika Niebler. Je tady s námi. Máme tady stínové zpravodaje, vidím je, to je úžasné. Eh, tento text o kybernetické bezpečnosti patří mezi priority podle společného prohlášení eh, komise a parlamentu. Výbor IMCO je přidružen podle článku 54, má sdílené pravomoci eh, ohledně hlavy 3 eh, certifikace. Zahájím tedy diskusi. Paní zpravodajko, prosím, abyste nás tedy seznámila se svým návrhem. Máte slovo, paní Nibler. Vážený Milý pane předsedo, děkuji vám, vážení milí kolegové, vážené milé kolegyně, jsem velice ráda, že mohu představit dnes svůj návrh zprávy o kybernetické bezpečnosti. Děkuji také četným kolegům, kteří mě již kontaktovali. Eh, děkuji jim za jejich podněty a ještě bych ráda předeslala, že se velice těším na dnešní diskuzi zde na výboru. Ráda bych skrnula své pozměňovací návrhy, to jsou v podstatě tři věci, o kterých bych chtěla hovořit. To jedno, to je téma role agentury ENISA a její mandát, tedy jak má vypadat naše eh, budoucí agentura v Evropě, agentura pro kybernetickou bezpečnost, jak má pracovat, to je velké téma. Jde v podstatě o to, jak vytvořit vysoké standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti v Evropské unii a jak je zajistit. Také se chci věnovat to jak eh, si vytvořit důvěru občanů v Eh, mezi sebou propojené IT produkty a služby, tedy důvěra občanů, to je pro mě také velmi důležité téma. Dostávám se tedy k prvnímu tématu, role agentury agence a mandát. Já si přeji silnou evropskou agenturu a z tohoto důvodu eh, podpory návrh komise, jak z finančního hlediska, tak z personálního hlediska, že je tedy třeba NSU posílit a dát jí k dispozici odpovídající prostředky. Dále jde o to, aby Enisa měla stálý mandát. Pak jsem se snažila posílit roli Enisy celkově, zejména s ohledem na její funkci ověřovacího a certifikačního orgánu. A já doufám, že to není v rozporu se silným postavením a důležitou rolí národních agentur pro kybernetickou bezpečnost. V Evropě existují národní agentury a v některých členských státech jsou již velice dobře etablovány a dobře pracují, ale v některých jiných zemích eh, se takovéto agentury právě teprve vytváří právě s ohledem na implementaci směrnice NAS, kterou jsme zde na výboru eh, probírali a přijali před jistou dobou. Tedy přeji si silnou evropskou agenturu, zároveň silné národní agentury, a pak je pro mne důležitá spolupráce mezi ENISou a národními agenturami, abychom měli, měli dobře nastavenou. Já jsem k tomu předložila některé návrhy. Eh, myslím si, že role ENISy bychom, že bychom je popsali nejlépe tak, má být eh, odpovědná pro štár silnou kooperaci. ENISA má poskytovat eh, expertízu členským státům a zároveň podporovat členské státy při budování své vlastní perspektivě. Má to být jakýsi informační hub, informační středisko a dále ENISA by měla vytvářet schémata evropské kybernetické bezpečnosti a to společně s národními agenturami, průmyslem a zúčastněnými stranami. Já jsem velmi proto, aby ENISA byla jedním z těch prvků, který vytváří evropské schémata kybernetické bezpečnosti. Tolik k Enise, pane předsedo. A nyní druhá věc, ta je velice zásadní pro mne. Jak zajistit ty vysoké standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Co se změnila na návrhu komise? Jednak se poněkud rozšířila oblast působnosti směrnice, neboť si nemyslím, že by tam měly spadat pouze IT produkty a služby, ale že by tam měly spadat celý ten ekosystém, tedy i procesy by měly spadat do oblasti působnosti této směrnice a doufám se, že definici, kterou navrhuji, mm, e, že tato definice bude podpořena i kolegy. Dároveň volím Eh, přístup, který bude založený na riziku, tedy ne stejné řešení pro všechny, ale že, budeme eh, to, eh, že to rozrůzníme podle rizika a nadefinujeme úroveň bezpečnosti. A dále zůstávám u dobrého návrhu komise, totiž, že tam má ty tři různé úrovně bezpečnosti. Snažila jsem se ještě lépe naformovat ty bezpečnostní služby. Tady se velice těším na reakce kolegů, za to vidí stejně jako já, nebo za mají pocit, že by se to mělo ještě nějak doladit. A nyní velké téma certifikace. Jak k ní přistoupit na evropské úrovni? To bylo velice obtížné. Komise chtěla dobrovolnost v celé oblasti certifikace, jak u basic levelu, tak u, u těch vyšších úrovní zabezpečení. Já jsem dovolila střední cestu, neboť volím přístup založený na riziku a pokládám ho za lepší. Rozhodla jsem se, a tady se velice zajímám o to, co si o tom myslíte vy, rozhodla jsem se proto, abychom u produktů a služeb, vždy hovoříme o těch connected devices, o těch propojených um, přístrojích, produktech, kteří jsou spojeny s velkým bezpečnostním rizikem. Tady bych si přála povinný systém a u těch dvou nižších úrovních, úrovní bych viděla systém dobrovolný a u toho u, toho nižší, u té nižší úrovně bezpečnosti si myslím, že by tam mohla být i jakási samocertifikace za podmínek nového legislativního rámce. Je to můj návrh, je to velice sporné. V této oblasti existují názory které se velmi různí. Já se těším na debatu s koly. Ještě vám tak trochu vysvětlí, jak vypadají eh, eh, jak vypadá ta situace. Všichni si přejeme vysoké bezpečnostní standardy, k tomu patří i povinná certifikace. Jinak v opačném případě ti eh, zúčastněné strany nebudou vůbec mít žádnou motivi- motivaci pro to, aby poskytovali certifikaci. Na druhé straně, a to byly vždy argument těch malých a středních provozovatelů a je třeba to zohlednit. Na druhé straně nechceme, aby byly vytvářeny nějaké dodatečné překážky pro vstup na trh. Přejem, hovoříme o produktech, o službách. Jsou to biliony různých přístrojů, které by spadaly pod toto schéma. A pokud by tam vždy byla povinná certifikace, no tak jsme v situaci, že malé střední podniky eh, za to zaplatí, bude to pro ně velice zdlouhavé a obtížné, než by certifikace dosáhly a proto já navrhuji ten kompromis, abychom se vydali střední cestou. Ještě jednou jsem se podívala na článek 49, ten řeší otázku, jaký je vztah mezi evropským systémem a národním systémem. Já jsem toho názoru, že pokud máme, či chceme mít evropský systém, tak nemá být nahrazen národními systémy. Já si představuji spolupráci mezi národními regulátory a jejich certifikačními orgány a ENISO, což by byl ten evropský certifikační orgán. Tam jsem to také ještě doladila. Jsem eh, zvědavá, jak to vidí kolegové, dále ty úrovně bezpečnosti. Tady je otázka, jak do toho zapojit jak členské státy, tak průmysl, tedy do toho certifikačního procesu. Zejména průmyslu se to týká zúčastněné strany eh, o tom velmi hovořili. Firmy mají svá vlastní oddělení pro eh, cyber security a někdy jsou to až stovky pracovníků a Enisa má momentálně 60 až 80 pracovníků provozovatele IT ti mají někdy až pouze 800 osob, které se věnují pouze kybernetické bezpečnosti, tedy ti mají jisté know-how, jistou expertivu, eh, expertizu a to je třeba zapojit, vzít to nějakým způsobem v potaz. Bez jejich zapojení se nám nepodaří nadefinovat správně úrovně zabezpečení. Tedy je třeba si zvážit, jak do toho zapojit průmysl, jak do toho zapojit členské státy. Já tady u členských států navrhuji, aby měli silnější slovo, silnější eh, možnost něco ovlivňovat, či navrhovat, či nějaké schéma odmítnout. A průmysl je také silněji zapojen prostřednictvím tzv. ad hoc konzultatečních platform a ještě zapojení občanů tady já navrhuji, aby tam byly určité povinné údaje o produktu. Děkuji a těším se na diskusi. Děkuji mnohokrát. Takže eh, máme určitě prostor pro otevřenou a silnou diskusi. Jako první pan Korombašev z SD. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte, abych poděkoval za to, že jste nám připomněl eh, tu akci, kde budou zástupci Moldavska a zemí západního Balkánu. Víte, že to je jedna z našich priorit, je to jedna z priorit bulharského předsednictví. Eh, my ve východní Evropě velice dobře víme, jak je důležité účastnit se takovýchto jednání. A dovolte, abych eh, dále poblahopřál paní Niebler poděkoval jí, protože opravdu odvedla velice dobrou práci. Víme, že Německo chce pracovat na tom, aby agentura ENISA byla lepší a silnější. A paní Nibler má evidentně stejný postoj. Já si myslím, že návrh komise je velmi seriózní. Eh, je tam vlastně návrh navýšit rozpočet o 23 milionů, ale já si myslím, že bychom měli eh, ten rozpočet zvýšit ještě více a podporovat Enisu eh, v několika oblastech. Enisa by měla být schopna analyzovat různé hrozby, eh, zdroje informací, potřebuje lepší vybavení. A Enisa také musí lépe koordinovat v rámci EU. ENISA by měla zodpovídat za takzvaný blueprint, to znamená, měla by vytvářet rámec pro to, aby bylo možné eh, působit proti případným útokům z různých zdrojů eh, a útokům různého druhu. Eh, ten rámec se tedy vytváří. ENISA zároveň musí být schopná reagovat, pokud jde o útoky na různé členské státy. Pokud jde o úlohu ředitele, ředitel musí odpovídat parlamentu a měl by být jmenován i jakožto zvláštní poradce při Evropské komisi. V zemích jako je Francie a Singapur ředitel agentury pro kybernetickou bezpečnost přímo je přímo zodpovědný premiérovi. Enisa by nám měla pomáhat překonávat sobeckost některých členských států. A pokud jde o certifikaci, chtěl bych navrhnout vytvoření nové pracovní skupiny. Myslím, že bychom měli mít skupinu, kde budou zastoupeni zastoupeny nejrůznější zúčastněné strany, to znamená například zástupci podniků. Myslím, že potřebujeme dobrovolné režimy certifikace a musíme být velice eh, opatrní, pokud jde o definice. Někdy totiž kybernetická bezpečnost eh, může vyvolávat obavy. Chtěl bych podpořit návrh kolegů z IMCO, a sice různé certifikační jednotky by měly monitorovat a pomáhat těm slabším certifikačním jednotkám. Eh, tak aby bylo možné vlastně monitorovat ty slabší agentury a vytvářet nebo posilovat eh, silnější a kvalitnější agentury. Děkuji. Děkuji, pane kolego. A nyní pan Tošenovský za EKR. Prosím. Děkuji, pane předsedo já bych chtěl skutečně velmi ocenit eh, zprávu paní kolegyně Niebler, protože ji považuji za skutečně výborný základ pro zprávu eh, našeho výboru. Určitě eh, podporu mnoho vylepšení a dobrých nápadů, které, které paní kolegyně tam zařadila. Určitě se jedná o ENISu jako stálý mandát s významným posílením a vše kolegové ji říkali od počtu lidí přes finanční prostředky, protože eh, ukazuje se, že svět začíná být velmi složitý a možná se přesouváme z, z bojišť eh, s, eh, s jasně definovanými zbraněmi spíš do toho kyberprostoru a společnost je čím dál tím víc zranitelnější v tomto prostoru a, a je víc závislá na, na, na těchto věcech. Stejně tak velmi oceňuji i to, že mm, eh, paní kolegyně zavedla eh, do celého systému proces eh, certifikací. U některých témat možná i tím, jak se člověk tím víc zabývá a dostává se do hloubky, Mám akorát některé otazníky a, a jsou to spíš možná i na debatu potom na úrovni stínových zpravodajů. Eh, určitě role ENISY koordinační a podpůrná pro jednotlivé národní agentury bez debat. Eh, akorát mám velký, velký otazník u operativních funkcí, že se můžeme dostat do velmi, velmi svízelné situace, kdybychom ENISu tímto pověřili a fakticky eh, se odehrával, že přijede, přijede pověřený člověk do do Národní eh, agentury a začne, začne něco přikazovat. Mus, musíme domyslet, co to všechno může přinést, protože by to zároveň mohlo i eh, způsobovat určitou nejistotu eh, u některých členských států. Stejně tak mám pochybnosti u některých navržených auditů přeshraniční kritické infrastruktury, protože to je velmi citlivá oblast ve které se budeme pohybovat také v docela složitém prostředí. Eh, určitě navrhneme pro INESu koordinaci sítě národních kontaktních míst eh, pro vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti, navazuji na pana kolegu, eh, kdy skutečně nevyváženost jednotlivých členských států, někteří jsou vpředu, někteří jsou možná trošku víc pozadu, považuji hlavně oblast vzdělávání a srovnávání té úrovně za velmi důležitou. Ehm, pokud se jedná o eh, certifikaci eh, oproti paní eh, názoru, který paní zpravodajka dala, my se zblížíme spíš k tomu zachování čistě dobrovolného systému, a to rozumím tomu návrhu paní zpravodajky jít do úrovně hodnocení rizik. Ehm, možná bychom to měli převrátit, protože hodnocení rizik je trochu u nás podceňováno, teď myslím napříč Evropskou unii, a mnoho věcí není postaveno na eh, takovém tom vědeckém základě nebo velmi, velmi tvrdém surovém základě hodnocení rizik, tak jak to mají například nastavení američané, kteří podle hodnocení rizik do celé oblasti, a to se netýká jenom cybersecurity, ale do celého spektra, tam, kde hodnocení rizik vychází, že ta infrastruktura by skutečně byla silně ohrožena, měla by velký dopad, pak, pak eh, přecházet do nějakých vyšších stupňů. To je nějaký náš eh, pohled. Vítáme návrhy paní zpravodajky na vznik eh, konzultačních platform, to je amendment 47. Pro nás je akorát otázkou, kde organizačně zařadit. Máme zde Permanent Stakeholders Group, a novou Cyber Security Certification Group a je třeba tady se zamyslet, jak zařadit do systému. Poslední bod, ke kterému se tím dostávám, eh, potřebujeme určitou vhodnou balanci ohledně jednotlivých úrovní záruk v nařízení. By určitě neměly být příliš deskriptivní, příliš popisné, protože ten eh, svět se velmi rychle mění právě v této oblasti a je potřeba zachovat určitou volnost a možná eh, dospět po čase k eh, definici napříč jednotlivými eh, zkušenostmi národních, národních agentur, tak jak máme, jak je zkušenost. Zároveň bychom určitě měli garantovat koherenci napříč Evropskou unii, takže je to nastavení toho celého systému, který teď nám trochu trochu pokulhává, protože je nevyvážený ten celý, celý systém a velmi souhlasím s praní zpravodajkou, že ten proces má být definován. Eh, chtěl bych ještě jednou poděkovat. Ta zpráva je skutečně s velmi dobrým východiskem a těším se na spolupráci. Thank you, Mr. Chair. Děkuji bardzo. Děkuji. Děkuji vám za vystoupení. A nyní má slovo pan Pavel Telička za ALDE. Thank you, chair. Uh... Děkuji. Dobré odpoledne. Já bych také chtěl poděkovat paní Niebler. Um, ehm, v, při té um, první výměně názoru jsem také nebyl mm, mm, jaksi mm, toho názoru, že je potřeba vše, všechno probrat najednou na příští schůzi stínových eh, zpravodajů. Eh, budeme eh, mít příležitost probrat ty jednotlivé detaily. A, takže teď obecně několik poznámek. Co se týče role Enisa, domnívám se, že ta linie, kterou zpravodajka zvolila, je velice rozumná. Většina z nás se shodne na tom, že bychom neměli usilovat o nějakou revoluci, ale pro eh, silný kompetentní, silnou kompetentní permanentní agenturu s dobrým vybavením. Eh, Kladu si otázku, jestli bychom se neměli pokusit už v této zprávě eh, třeba zdůraznit, jaký bude budoucí vývoj v Enise protože on celý ten ekosystém, nebo kybernetický ekosystém se bude vyvíjet, takže je těžko teď říci, jak bude situace vypadat za rok nebo za dva. A, e, takže by tam e, měla být spíš asi e, revizní klauzule ustanovení, které by umožnilo jak si aktualizovat to podle situace, ale mm, možná bychom mm, tedy tam mohli zavést nějakou interní dynamiku do budoucnost. Druhá moje poznámka, mm, co se týče role, to, co bylo navrženo, myslím, je poměrně vhodné pro většinu z nás. Co se týče míry Eh, zajištění, tam budeme muset jít více do hloubky a více si to vyjasnit, abychom eh, si určitě rozuměli, protože se mi zdá, že to, co je navrženo, tak tam eh, vysoká míra bezpečnosti, se, tam, kde se dotýká národní bezpečnosti, to už je nad rámec tohoto návrhu, ale domnívám se, že v průběhu konzultací eh, si mm, můžeme přesně vyjasnit, jak to zpravodajka myslela. Já jsem rád, že paní Nibler se zmínila také o, struktur, o struktuře eh, eh, institucí, protože uvažuje o zapojení členských států, jejich agentur, včetně um, příslušného odvětví a spotřebitelů, takže my všichni víme, že každý se do toho bude chtít zapojit, ale musíme mít jistotu, že to bude funkční a že ta eh, struktura té instituce bude, bude života schopná. Takže důležité je, kdo bude mít jakou roli a jaký typ role pro to, abychom identifikovali potřeby Eh, eh, těch jednotlivých plánů. A takže tam bychom možná mohli jít trošku dál, eh, než co navrhuje komise, protože já bych byl sice opatrný, co se týče vytváření substruktur spolu se spotřebiteli, tak ale jak si příslušné průmyslové odvětví velice dobře mm, ví, jaké jsou potřeby a tam já rád také se budu podílet na nějakém příspěvku co otázka mítnutí, tam je to složité, ale eh, podíváme se na to do hloubky, podíváme se, jaké jsou různé alternativy. A co se týče mm, mm, eh, prohlášení o produktu, eh, tomu se ještě vrátíme. Jsem rád, že se o tom zpravodajka zmínila, ale možná budu mít nějaké návrhy a poslední poznámka, dobrovolnost, nebo do... tady já bych měl větší problém, ale zase to bude taky otázka k prodiskutování, aby bylo jasné, o čem je řeč a jak paní Nýber říkala, jakýsi, že by to byl jakýsi hybrid v tom, co navrhuje a my bychom měli být opatrní, protože má to být buď dobrovolné nebo povinné a já bych se spíš držel té dobrovolnosti, ale zase s vnitřní dynamikou pro budoucnost, to znamená umožnit změnu do budoucna. Takže tím bych skončil, pane předsedo, protože si myslím, že ještě budeme diskutovat o dalších věcech, budou určitě početné pozměňovací eh, návrhy, ale myslím si, že je to velice dobrý začátek a děkuji. Takže děkuji, pane kolego. A nyní eh, dostanou slovo další řečníci. Takže tady pan kolega. Děkuji. Angeliko, za skvělou zprávu. Není to lehká práce, ale je, myslím, dobře vyvážená a musíme přemýšlet o tom, jak eh, zajistit eh, rovnováhu mezi různými řešeními. ENISA může sehrát klíčovou roli v oblasti kybernetické bezpečnosti ehm, a to z pohledu různých soukromých i veřejnoprávních účastníků, čili ENISA by měla být co nejsilnější. Na druhou stranu musíme Mm, e, přesně vyjasnit roli ENISy, co se týče rozhodování a, a e, certifikačních plánů, jakož i rozhodování o potřebách při navrhování kandidátů na certifikaci, protože pokud chcete silnou ENISu, tak ENISA musí dostat jasné nástroje. Když je řeč o certifikačních plánech, je to klíčová otázka v dokumentu. Dále si myslím, že tak, jak to komise navrhla a jak to figuruje ve zprávě, kterou navrhuje Angelika, musíme podpořit a zapojit příslušné odvětví do procesu certifikace. Mělo by to být, myslím, jasnější z mého pohledu, aby eh, stála eh, skupina eh, ICT odvětví a poskytovatele telekomunikačních služeb tam si myslím, že by to mělo být širší a že by tam měli být třeba i zástupci spotřebitelů, pokud chceme mít poradní skupinu, která by mm, jaksi fungovala v, v této stále skupině e, účastníků, která by taky současně měla mít možnost navrhovat certifikační plány a, certi- a ENISA by, se, by ji měla uh, konzultovat. Um, bylo by to, myslím, blíže vnímání situace, o které hovoříme, to znamená, že žádné řešení nemůže eh, sloužit pro všechny případy a je potřeba eh, to brát případ od případu a v tomto kontextu bude jasné, že potřebujeme certifikaci na nejnižší úrovni. Když je řeč o vysoké úrovni, tam musíme se zamyslet nad tím, co by mělo být povinné. Ale na druhou stranu bych byl ostražitý, je tu celá řada požadavků, ale v preambuli by měla být jakási cestovní mapa pro ty povinné po, po, věci. A nyní paní Holtmi. Děkuji. Děkuji zpravodajce i stínovým zpravodajům, kteří zmínili celou řadu věcí, které i já považuji za důležité v této zprávě. Třeba pozměňovací návrh k návrhu komise ohledně Eh, koncepční bezpečnosti z, z koncepce, eh, to je, myslím, velice důležité, protože nejde jenom o finální produkt a služby, které by měly být certifikovány, ale i celkový vývoj a koncepce. To, to je klíčové eh, při té práci. A další důležitá otázka se týká Eh, nákladů eh, na eh, certifikaci a ověřování certifikace u malých a středních podniků, uvažovat třeba o nějakém self-assessmentu pro malé a střední podniky. Další otázka je povaha a rozsah kybernetické bezpečnosti a co to znamená. To znamená, Eh, jestli to ovlivňuje individuální eh, eh, případy a nebo kritickou infrastrukturu. Tam je důraz kladený také na spolupráci s mezinárodními organizacemi, což je potřeba. A cílem certifikace je zvýšit důvěru, což je vítané, ale taky je tam potenciální riziko, že certifikace povede ehm, k jaksi k byrokracii a je eh, to, že eh, něco je bezpečné, eh, nevyplývá z toho, že to má vysoký rating, ale ve skutečnosti může být třeba zranitelný samotný certifikační proces. Můžeme se podívat třeba na nebezpečí a rizika připojení, která mohou vést potom Ehm, k zranitelnosti. Pozměňovací návrhy předložím také, co se týče kybernetické gramotnosti a ehm, míry ehm, a určitě insurance level. A každopádně je to dobrá práce. Děkuji. Děkuji. A další má slovo paní Grostet. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla poblahopřát eh, Angelice, naší zpravodajce, která odvedla skvělou práci. To téma je mimořádně důležité je opravdu potřeba posílit roli ENISA, aby z toho byla skutečně referenční evropská agentura pro oblast kybernetické bezpečnosti, takže je potřeba posílit i expertizu ENISA, abychom byli lépe chráněni před kybernetickými útoky a také musí mít jasnější roli, eh, v, osvětovou roli v Evropské unii i mezi veřejností. Starý mandát ENISY eh, byl příliš nepřesný nejasní a to je potom právě příležitost si to vyjasnit. Všichni víceméně hovořili o úrovních certifikace, já si myslím, že musí odpovídat potřebám, protože ta rizika nejsou stejná podle odvětví a podle produktů. Certifikace, povinná certifikace, automatická, mm, všeobecná, to by určitě vedlo k administrativní těžkopádnosti, ale mezi připojenou hračkou, elektrickou sítí, letištěm a podobně jsou eh, ty potřeby různé. Takže já si myslím, že by to chtělo několik eh, stupňů eh, zajištění a dobrou definici rizik. Co se týče nejvyšší míru zajištění bezpečnosti, tam bych si přála, abychom tam doplnili testy účinnosti pro to, abychom mohli analyzovat odolnost služby nebo produktu, odolnost vůči sofistikovaným útokům, protože pokud by tyto testy odolnosti nebyly prováděny, pak těžko lze posoudit zranitelnost daného procesu nebo produktu. Takže na závěr si myslím, že bychom se hlavně neměli snažit o sjednocení eh, podle nejnižšího jmenovatele a členské státy by měly mít možnost jít dál a měly by být vybízeny k tomu, aby dohnali ty státy, které jsou v této oblasti právě nejdále a každopádně blahopřeji naší zpravodajce. Děkuji. Paní López Bermeo. Děkuji vám, pane předsedo. Kolegyně Marisa Matias dnes odpoledne tady nemůže být a já tedy eh, budu hovořit jejím jménem a jménem naší frakce. Pokud jde o ENISA, podporujeme navýšení operativní kapacity této agentury. Její mandát by se měl respektovat na evropské úrovni ve všem, co souvisí s kybernetickou bezpečností. Musíme být schopni rychle a koordinovaně reagovat na případné kybernetické útoky, k němž by mohlo dojít v evropském prostoru. A ENISA za tímto účelem musí podporovat členské státy při prevenci a reakci na incidenty. Nicméně domníváme se, že rozhodovací pravomoci by měly zůstat v členských státech. Musíme být velice opatrní ohledně toho, jakou zvolíme cestu, abychom e, nepodlehli pokušení různých dozorčích strategií, které by ohrozily občanské svobody a právo na soukromí. Kybernetická bezpečnost je společným statkem a musíme eh, se bránit tomu, abychom, využ, abychom vlastně neaplikovali nějakou politiku vyvolávání strachu o občanů a za tímto účelem vlastně eh, dělali invazi do jejich soukromí. Za druhé, souhlasíme, aby tento systém Eh, existoval eh, ten systém certifikace pro určení, které produkty jsou a nejsou bezpečné z hlediska kybernetické bezpečnosti, a to především ty produkty určené nezletilým. ENISA musí spolupracovat se všemi zúčastněnými stranami, které se podílejí na výrobě a spotřebě těchto produktů. A nejedná se jenom o velké podniky, ale i o spotřebitelské organizace, nevládní organizace, malé a střední podniky. Ti všichni by se měli zapojit do transparentní inkluzivních, veřejných inkluzivních procesů. My si myslíme, že by měl vzniknout povinný model certifikace, především pro eh, produkty s eh, střední a vysokou úrovní zárukou, podporujeme eh, existenci eh, rámce minimálních požadavků na všechny produkty, aby mohly být eh, pro, prodávány v Evropské unii. Nejdůležitější je ochrana uživatelů, kteří právě potom budou ten produkt používat a v tomto smyslu také předložíme pozměňovací návrhy. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. To bylo oficiální stanovisko skupiny GUE, pochopitelně, takže za to vám děkuji. A nyní další řečník na seznamu, pan Eduard Martin. Děkuji, pane předsedo, a děkuji zpravodajce za odvedenou práci. Já nebudu opakovat to, co už tady řada kolegů říkala, jen jsem chtěl zmínit dva zásadní body je potřeba se dohodnout na tom, co, jakou cenu chceme e, zaplatit za zvýšenou bezpečnost. Samozřejmě je tu několik úrovní. Překvapuje mě návrh komise, kde jako na úroveň jedna je taková, úroveň dva, že je lepší, úroveň tři ještě lepší, to nám toho moc neříká. Eh, naštěstí je to tedy jakoby rostoucí mm, stupnice, ale uvítal bych více detailů i technické orientace, takže to není příliš jasné. A jak jsem říkal od začátku, my musíme usilovat o nejlepší míru bezpečnosti. Jsou země, které jsou opravdu na špici. Já taky chápu, že není potřeba, aby všude a stále byla vysoká úroveň bezpečnosti, ale u té nejvyšší úrovně, a to myslím říkala paní Grostet, jestli jsem pochopil, jak to myslela, je potřeba eh, eh, zkoušet eh, ty, mm, eh, ta zařízení eh, a dělat reálné testy proti hackerům, abychom měli jasnou představu a abychom věděli, eh, že toto opravdu bude ta nejvyšší úroveň ochrany. Jinak potom tam zpravodajka navrhuje, aby u těch nižších stupňů mohly být nároky menší a třeba umožnit auto samocertifikaci tam bych to niancoval, protože nevím, jestli samocertifikace bude uklidní klienty a za druhé, je riziko, že eh, by to potom mohlo ehm, ohrozit třeba i malé a střední podniky a, a ta absence bezpečnosti pak eh, by byla daleko dražší než eh, cena certifikace. Čili my si musíme říci, jakou cenu jsme ochotni za naši kybernetickou bezpečnost zaplatit. A pokud bychom měli za cíl jaksi nízkonákladovou bezpečnost, tak to potom budou Číňané daleko konkurenceschopnější schopnější než my. Děkuji. Pane kolego, paní další řečnice. Děkuji. Zdá se, že eh, zpravodajka i stínoví zpravodajové to dobře promysleli, takže já jenom pár poznámek. Eh, začali jsme s digitálním eh, jednotným trhem. I je toho názoru, že potřebujeme kybernetickou bezpečnost v průmyslu v Evropě, dobrá pravidla a mnoho zemí postupuje rozdílně, takže je důležitá i koordinace. Současně jsem chtěla také pochopit, že jestliže si stanovíme určité technické e, normy, tak potom by to mohlo e, vést k určitým blokacím e, k eh, inovace, protože nejenom eh, zločinci jsou rychlí, ale i technologie jsou velmi eh, rychlé a mění se. Takže já bych chtěla jenom zdůraznit princip odpovědnosti každé firmy, která vyrábí nějaký produkt a současně je potřeba poskytovat více informací spotřebitelům, takže ten přístup na základě rizik je potřeba a současně softwarový rozvoj to je, myslím, dobrý, dobrý základ pro mm, naši, eh, naši legislativní práci. Děkuji a mnoho zdaru. Děkuji vám za vaše poznámky. A nyní, jestli zástupce Evropské komise z DG Connect, ředitel pro digitální společnost a bezpečnost, paní Spina Spanu, a současně přivítám místo předsedky zástupců Evropské komise, pana Katajnena. Děkujeme vám, že jste přišel mezi nás. Ještě před koncem naší předchozí diskuse, která je velice zajímavá, týká se to kybernetické bezpečnosti na základě návrhu komise. Ta nyní bude hovořit zástupce komise, takže můžete zkontrolovat, jestli říká přesně to, co si myslíte. A poté bude dostano slovo zpravodajka a potom bychom pohovořili s vámi. Takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, za tento elegantní úvod a za to, že jste na mě trošku vyvinul tlak <laughs> vzhledem k přítomnosti pana místopředsedy ale my jsme vlastně pracovali na tomto balíčku pod jeho záštitou, takže ví, jaká je naša linie. Děkuji za to, že nám dáváte slovo, děkuji také za ty doplňky, které jste navrhli k návrhu komise a děkuji za vynikající práci na této zprávě. To opravdu bude znamenat přidanou hodnotu s ohledem na práci Evropské komise. Pokud jde o úkoly ENISY, myslíme si, že je třeba opravdu ještě posilovat návrh komise a obecně myslím, že ta naše snaha se nese ve stejném duchu a vítáme tedy vaše návrhy. Pokud jde o certifikaci, tady je to trochu náročnější, protože vidíme, že Tady je tedy upřímná snaha v návrhu eh, rozšířit a podpořit návrh Evropského dobrovolného systému. Já bych jenom chtěla se zmínit o dvou věcech, na které tady také poukazovali poslanci. Úloha členských států. Za prvé, v našem návrhu členské státy mají samozřejmě eh, prominentní úlohu, jsou eh, součástí té nově vzniklé skupiny, eh, pracují tedy v koordinaci s ENIZou u každého schématu v rámci tohoto nařízení. Problém, že pokud tam dáme ještě další vrstvu schvalování předtím, než se to schéma bude posuzovat, tak by to znamenalo vlastně náklady časové i e, lidskozdrojové pro členské státy. A každopádně každé schéma vlastně bude schvalováno e, prováděcím aktem, to znamená, členské státy o něm tak jako tak musí hlasovat. Takže ten, to schvalování tam vlastně obsaženo je pokud by mělo být ještě formální schvalování před posuzováním, tak vlastně bychom vytvářeli jaksi, jakýsi další mezikrok, který by mohl vlastně zdržet eh, celé to posuzování a také ho prodražit. Dále úloha zúčastněných stran pro vyjasnění. Ta stála eh, skupina Permanent Stakeholder Group, to je skupina pod vedením výkonného ředitele dle současných pravidel návrhu o kybernetické bezpečnosti. To znamená, výkonný ředitel vybere eh, lidi, kteří budou schváleni, eh, schváleni správní radou. A myslím, že by bylo dost obtížné, aby tito lidé prostě byli experty na každou jednotlivou skupinu, ta zpráva hovoří o možných ad hoc expertních skupinách. A náš návrh toto také umožňuje. Výkonný ředitel může navrhnout ad hoc expertní skupinu pro konkrétní aspekt nebo pro konkrétní evropské schéma. Další oblast, která by mohla ovlivnit efektivitu našeho návrhu, to je otázka schvalování každého schématu touto skupinou. Bylo by to vlastně první regulační prostředí, kde by to zúčastněné strany schvalovaly ještě předtím, než se to dostane k hlasování do evropských členských států. Takže tady je třeba ještě zvážit, jak přesně zapojit ty zúčastněné strany. Takže tohle je jenom pár eh, poznámek. Vím, že mi došel čas, takže tímto asi skončím. Mám ještě trochu času, takže tohle byly asi nejdůležitější záležitosti a možná ještě jedno slovo pokud eh, přidáme Enise úkoly eh, v oblasti certifikace, musíme jí přidat také zdroje. A eh, my jsme zatím navrhli jenom 14 dalších zaměstnanců. Byly tady velice dobré návrhy jako prohlášení o produktu, notifikační schémata, ale to potřebujete vlastně zaměstnance, další zaměstnance, ta agentura je dost malá. Když jsme eh, schvalovali směrnici NIS, tak jsme vlastně eh, tam nedoplnili zdroje pro agenturu, ale dali jsme jí mnoho úkolů a byla to velká zátěž. A v tomto případě bychom také měli tedy zajistit, že pro každý úkol máme i dost lidí. Děkuji. Děkuji, děkuji mnohokrát eh, za důležité eh, komentáře Evropské komise. To je určitě užitečné pro zpravodajku, stínové zpravodaje. A nyní tedy paní zpravodajka závěrečná slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane místo předsedo komise, milé kolegyně, milí kolegové, děkuji mnohokrát za vaše rozmanité poznámky a podněty. Domnívám se, že zde budeme ještě velice muset pracovat s detaily a těším se na diskuzi se stínovými zpravodaji či dalšími osobami, kteří mají zájem se zapojit. Já tady bych nerada opět se vracela k tomu tématu certifikace povinná či ne a jak. To jsou závažné věci. Bylo to tady také nadneseno kolegy, já to schrnu a čekám na vaše pozměňovací návrhy. Uvidíme, až je budeme mít k dispozici, tak eh, se jistě projeví, na čem se shodneme či ne. Podle mě eh, tady je ten ďábel, který se skrývá v detailu. Eh, máme tam mnoho Musíme si zásadně zvolit, co, zda chceme to o povinné schéma, či zda chceme tu samoregulaci, tu autocertifikaci. Vše ovšem eh, souvisí se vším, samozřejmě tady ten kontext úrovně, těch úrovní zárok, zapojení, zúčastnění stran, zapojení členských států. Mnoho věcí je tedy stále ještě otevřeno, nedořešeno. Těším se na spolupráci s kolegy a věřím, že nakonec budeme mít dobrý systém, který musí být efektivní, musí správně fungovat a mnoho kolegů to tady nadneslo. Musí to i také jaksi cestou evropského ducha a musíme si již nyní zvážit tu perspektivu, kde chceme být za 10-15 let. Takže ještě jednou vám mnohokrát děkuji. Děkuji. Paní zpravodajko, Myslím, že tady ani eh, nebyla taková neschoda, jak jste se možná obávala, tak to je pro vás ještě lepší znamení, ale pochopitelně ještě proběhnou diskuse mezi stínovými zpravodaji a dalšími kolegy, to vám určitě pomůže. Lůta pro předkládání pozměňovacích návrhů 26. dubna 2018, to je tento týden, ve čtvrtek. Ve čtvrtek 12 hodin. Eh, velice klíčové téma Hlasování na ITRE 19. června. Takže máme poměrně napjatý časový plán. Takže hodně štěstí, jak jsem říkala, je to velice důležité téma. A teď můžeme přejít k bodu číslo 5. Vítáme místo předsedu pana Jirkyho Katajnena ještě jednou který je tedy místopředsedou Komise pro pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost. To znamená, to jsou ty nejdůležitější věci pro naše občany, naše hospodářství a budeme s ním tedy hovořit v rámci strukturovaného dialogu. A pane místopředsedo, když dovolíte, řekl bych, že asi nejdůležitější jsou pro nás tři věci. Za prvé, program průmyslového vývoje v oblasti obrany, což je poměrně novinka. Vlastně to zahrnuje i množství komisařů, 8 komisařů se na tom bude podílet. A Potom tady je eh, ještě přetrvávající ústní otázka ITRE ohledně hospodářské politiky to je další důležitá věc. A potom programy pro roce 2020, které spadají do vašeho portfolia a do naší působnosti, protože bychom se chtěli začít už příští eh, rok tedy připravovat, abychom mohli dokončit rozpočet na nadcházejících sedm let. Takže bych vás poprosil, abyste se o tom zmínil, ale samozřejmě pokud tady bude i něco dalšího, tak budeme rádi. Děkuji. Děkuji, že jste přišel a máte slovo, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci, vážené poslankyně, pro mě je vždy potěšením, když s vámi mohu diskutovat o pracovních místech růstu, investicích a konkurenceschopnosti a také o tématech, které už tady nadnesl pan předseda. E, pohovořím na začátku o takových e, ekonomických megatrendech, které ovlivní naše hospodářství a naši hospodářskou politiku. Protože musíme zjistit, jaké jsou hlavní trendy, které Eh, budou ovlivňovat způsob tvorby pracovních míst, hospodářský růst, jaké trendy vlastně mohou ohrozit současný stav věcí, protože nemůžeme svou hospodářskou konkurenceschopnost eh, nebo zajistit lepší růst, pokud eh, nebudeme vědět, jaké jsou tyto megatrendy. Evropské hospodářství a průmysl čelí třem paralelním výzvám. Za prvé rychlé technologické změny, za druhé silná hospodářská soutěž a za třetí eh, udržitelnost. To jsou tedy výzvy, které stojí nejen před naším průmyslem, ale průmyslem celosvětově. Také je třeba eh, být dostatečně upřímný a přiznat si, že tedy politiky, které fungovaly před 20 lety, se dnes musí uspůsobit tak, aby eh, vlastně zohlednili současnou globální ekonomiku a také stav našich společností. Pokud jde o digitalizace a energetickou účinnost, to sem třeba spadá, ale jsou to i další věci. A jeden z hlavních megatrendů v tom globálním hospodářství podle mě bude oběhové hospodářství které už nyní se stává skutečností. Přechod vlastně od lineárního k cirkulárním modelům podnikání eh, už vlastně začíná a eh, pokud EU bude stát v čele toho, tak to bude určitě dlouhodobě prospěšné. Oběhové hospodářství je velkou příležitostí pro evropský průmysl a já jsem eh, rád, že velcí ekonomičtí hráči už se to uvědomili. V EU to bude vlastně eh, zavedeno poté, co bude schválen legislativní návrh o oběhovém hospodářství, který tady umožní podnikům, aby se tomu přizpůsobili. Další důležitý megatrend eh, je umělá inteligence. Evropa možná byla eh, zatím méně aktivní než jiní v této oblasti, ale teď bychom to chtěli dohnat, eh, protože určitě máme tady mnoho talentů, eh, mnoho kvalitních výzkumníků a také máme společné normy, které umožní i přijímat nová řešení. Možná se zeptáte, co tedy v tomto ohledu komise dělá jak můžeme spolupracovat na tom, aby Evropa opravdu byla v popředí, pokud jde o e, zužitkování těch globálních megatrendů. Během mandátu e, komise už se snažila zajistit koordinovaný strategický přístup a přijala například investiční plán, strategii v oblasti digitálního jednotného trhu, návrhy o energetické unii, unii kapitálových trhů a podobně. A na základě těchto priorit jsme se zaměřili například na konkurenceschopnost evropského průmyslu. Na podzim loňského roku jsme schválili eh, novou nebo obnovenou strategii hospodářské politiky, tak aby se posílila schopnost podniků uspůsobovat se a inovovat zejména v oblasti robotiky, internetu věcí, umělé inteligence, bioekonomiky, obrany a dalších nových systémů. Protože to je vlastně známka toho dnešního průmyslového věku. Úloha úspěšné politiky spočívá v tom, že by měla vytvářet rámcové podmínky, aby se průmysl mohl uspůsobovat. A v rámci těchto snah eh, u umělé inteligence komise tento týden bude schvalovat sdělení, který, které se právě týká používání umělé inteligence v EU. Nemohu eh, sdělit všechny podrobnosti tohoto chystaného sdělení, ale Komise bez pochyby eh, chce tedy navýšit financování výzkumu Eh, chce podporovat malé a střední podniky, které mm, používají ty nové technologie a chce také zajistit eh, přiměřený právní rámec. Vážení poslanci a poslankyně, eh, s ohledem na ambice naší strategie hospodářské politiky a s ohledem na blížící se sdělení o umělé inteligence také vlastně měníme strategii týkající se bioekonomie, to souvisí s oběhovým hospodářstvím. Minulá strategie je z roku 2012 a teď bychom chtěli se novýma očima podívat na tuto strategii eh, i v souvislosti s cíly v oblasti oběhového hospodářství. A proto komise revidovala výsledky předchozích strategií a kolega Carlos Moelio prezentoval eh, ta zjištění mm, v listopadu. My jsme také vedli veřejné konzultace a další činnosti. Dále pracujeme na tom, abychom si udělali větší přehled o této bioekonomice. A jakákoliv zpětná vazba ze strany parlamentu a zvláště výboru ITRE je samozřejmě velmi vítaná. Důležitost bioekonomiky roste, v současnosti už dnes je zde zaměstnáno 3 miliony lidí a tato bioekonomika má velký potenciál. Může na pomoci revitalizaci místních ekonomik, tvorbě pracovních míst, zvláště na venkově. Vlastně je tady dlouhodobé partnerství třeba mezi Eh, primárním průmyslem a chemickým průmyslem a to by mělo vést k novým konkurenceschopným řešením na trhu a zároveň by to mělo naplňovat cíle našeho akčního plánu, takže to je situace prospěšná pro všechny. V rámci našeho úsilí podpořit rozvoj průmyslu do budoucna bych také chtěl využít této příležitosti a zmínit evropský obraný průmysl a související eh, program a také přípravu eh, programu po roce 2020. Komise to bude prezentovat v nadcházejících týdnech. Pokud jde o tu obranu, je jasné, že Evropa musí rychle a výrazně reagovat na různé bezpečnostní hrozby. Mluvím například o hybridních hrozbách, nestabilitě v různých re- sousedících regionech, o terorismu. Evropská spolupráce je jedinou cestou, jak čelit těmto hrozbám efektivně a důvěryhodně. A proto posílení eh, této spolupráce eh, bude v jádru evropských úvah o budoucnosti Evropy. A samozřejmě i eh, více spolupráce v oblasti obrany je důležité z hlediska ekonomického. odhaduje se, že to, že vlastně státy nedostatečně spolupracují v oblasti obrany, to z ekonomického hlediska stojí 25 až 100 miliard ročně. Mohlo by se také dosáhnout velkých úspor větší spoluprácí. A v červnu loňského roku komise zahájila Evropský obraný fond. Snaha je tedy posilovat kapacity Eh, a vytvářet eh, takový toolbox finančních nástrojů pro různá společná výběravá řízení. Pokud také jsme udělali v oblasti výzkumu přípravnou akci, výzkum tedy v oblasti obrany a Ukazuje se, že spolupráce nejen, že tady je možná, ale může být také velice užitečná. První grant se byl pro konzorcium členských států s celkem 15 členských států. A pokud jde o rozvoj eh, kapacit, tak víte, že máme nařízení, nebo prezentovali jsme nařízení eh, ohledně to, že v roce 2019 a 2020 by měl být zřízen program v oblasti obrany, kde by se právě rozvíjely ty eh, obrané kapacity. A toto nařízení se teď projednává mezi parlamentem a radou. Já jsem přesvědčen, že během chystaných trialogů se podaří najít eh, užitečná řešení eh, ohledně eh, způsobilosti pro získání prostředků z těchto fondů pro spolupráci mezi evropskými podniky a také, že tam budou ustanoveni na podporu malých a středních podniků. Jsem si vědom, že mezi parlamentem a radou je palčivou otázkou financování programu. Ty názory jsou radikálně odlišné. parlament vlastně chce používat rezervu. Eh, Rada se na to dívá jinak, ale eh, komise tady chce být opravdu nápomocná při hledání řešení. Je třeba, aby třeba i parlament byl připraven eh, mm, k, ke kompromisnímu řešení. A nyní pár slov k programům po roce 2020. Já vím, že tento výbor se už připravuje na budoucí diskusi o obsahu eh, víceletého finančního rámce a v komisi ještě eh, se řeší některé otázky. Je třeba, aby ten budoucí VFR odrážel naše hlavní politiky. Určitě pochopíte, že v této fázi nemohu mluvit podrobně o chystaném návrhu, ale jsou tady určité věci, které jsou univerzální. Za prvé je jasné, že Evropa by se měla soustředit na investice v oblastech, kde je nejvyšší evropská přidaná hodnota, jako je výzkum, inovace a technologická vůdčí úloha. To by tedy měly být naše priority v budoucím rozpočtu. Za druhé, nemůžeme eh, pomíjet rozpočtová omezení, včetně těch, která plynou z Brexitu. Eh, musíme tedy eh, dělat více s méně prostředky a snažit se vytvářet pákové efekty. A proto vlastně také vytváříme investiční fondy na základě zkušeností s EFSI nebo na základě úspěchu EFSI. Pokud jde o mobilizaci soukromého kapitálu, chceme tento přístup nadále rozvíjet. Ale hlavním rozdílem je to, že to už nebude ad hoc fund, to znamená, že někde se škrtáme rozpočet a přerozdělíme ty peníze jinam. Bude to tedy strukturovanější přístup. Implementace ambiciozních politik, jako je energetika, eh, plasty, eh, další. To jsou investice, které nemůže zafinancovat pouze státní sektor. A proto eh, vytváříme eh, ten mm, koncept centrálně řízených finančních nástrojů jako multipolární nástroje. A eh, jedná se hlavně o využití synergií v oblasti finančního řízení a jedná se o situaci, kdy můžeme zafinancovat více věcí s méně prostředky. Jedině takový e, postup umožňuje zvýšit zdroje, protože pokud by se jednalo pouze o veřejnoprávní prostředky, tak bychom nemohli naplnit cíle. Eh, jedná se o celý, celý soubor pravidel, kdy stávající situace není optimální, existuje celá řada finančních nástrojů pro stejné cíle, které jsou na sobě nezávislé, například sedm samostatných nástrojů pro malé a střední podniky. Jeden nástroj by eh, mohl také být politicky vhodnější, zvyšoval by transparentnost investic EU. A vzhledem k rostoucímu zájmu o tento nástroj také v Evropském parlamentu je také třeba říci, co nechceme dělat. Aby v tom bylo jasno, to, to na rozdíl od toho, co si někteří myslí, nemá za cíl eh, eh, jak si vzít eh, jednotlivým generálním ředitelstvím pravomoci. Eh, eh, naopak pouze řízení rozpočtových opatření bude centralizováno, ale co se s náležitým zapojením a není to konkurence nástrojů na základě grantů. Musí se doplňovat investiční fond EU Eh, bude fungovat tam, kde právě existuje nedostatek a kde je možné eh, zapojit eh, jaksi soukromý kapitál. Výšší pákový efekt by měl zvětšit příležitosti s sdílenými programy, ale bude to čistě dobrovolné. Není důvod, aby státní rozpočty národní eh, do toho přispívaly. A proto, aby ta kombinace mohla fungovat, potřebujeme jeden soubor pravidel. Nejde o to, aby dnešní program byl složitější. Naopak naším cílem je, aby se zjednodušil, aby ten soubor pravidel byl co nejjasnější a nejsrozumitelnější, a ne naopak. Vážené poslankyně, vážení poslanci, Chtěl jsem říct si také něco o obchodu, ale chci nechat více prostoru pro diskuzi, takže pokud eh, jenom bych vás chtěl informovat, minulou sobotu se nám podařilo uzavřít dohodu s Mexikem. Takže teď máme eh, moderní obchodní dohodu jak s Mexikem, tak s Kanadou. A není to náhoda, že jsou to právě tyto dva státy. A takže máme důvod být spokojeni, protože je to významný nástroj pro naše podniky a naše, naše lidi, kteří budou moci prodat více zboží a více svých vědomostí. Děkuji, mm, pane předsedo, a konec konců je to konec konců e, obchodní příležitost se Severní Amerikou. Třeba ne zrovna tak, jak jsme si to představovali před pár lety, ale obecně je to stejné téma. Takže nyní e, řečníci za politické frakce. Za EPP pan Elor. Děkuji. mám otázku. Vy, když jste hovořil o strategii průmyslové politiky a inovacích, ale když se podíváte na čísla, nejvíce rostoucí odvětví um, potřebují strategii, ale paní Pěnkovská eh, eh, se tomu nevěnovala a vzhledem k tomu, že míra růstu je 12% a eh, to už 10 let, tak jak to zohledníte ve svém programu a co se týče No, vzhledem k tomu, že v roce 2020 strategie 2020 bude končit a bylo rozhodnuto, eh, že na inovace se využije 3 HDP a čísla pro tento rok jsou kolem 1,9 a teoretická čísla z členských zemí, podniků a evropského rozpočtu, ale ta část evropského rozpočtu by představovala 195 eh, milionů eur, tak vzhledem k tomu, že parlament navrhoval 120 eh, miliard eur, což ani neodpovídalo té ambici, tak eh, teď vidíme, že je, eh, ten cíl se snížil nebo ty ambice se snížily a mm, co se týče rozpočtu, takže co, co od očekáváte? A poslední otázka, co se týče finančních nástrojů, podle rámcových programů Inofin byl nejflexibilnější nástroj určený pro v rozvoj a výzkum pro střední podniky nebo menší podniky a ta pravidla tam byla velmi flexibilní nebo jsou a Můžete na to říci, že to bylo proto, že parlament k tomu neměl mnoho co říci, komise k tomu nemohla mnoho říci. Je to velice flexibilní nástroj, integrovaný do širšího kontextu. Takže teď máme jeden soubor pravidel pro všechny, anebo zachováme tu flexibilitu malých nástrojů, jako je Inofen, eh, pod eh, nějakým zastřešujícím velkým novým rámcem. To bych rád pochopil. Děkuji. Thank you very much. Kolik? Děkuji. A další za SND paní Cabrzon Ruiz. Gracias, señor comisario. Děkuji, pane komisaři. A blahopřeji vám k uzavření dohody s Mexikem. Ta byla skutečně velmi nutná a je to významná událost pro Evropskou unii. Ráda bych položila zcela konkrétní otázku. Týká se to certifikátu, který eh, umožňuje výrobu generických léčivých přípravků, takzvaný SPC. Týká se to studie, která eh, byla zadána samotnou Evropskou unii. Máme zde příliš mnoho průmyslu, který odchází z Evropské unie právě z toho důvodu, že jisté léky zde nelze vyrábět a zároveň jde také o nižší ochranné standardy. Není to problém duševního vlastnictví, ale je to politické téma, téma průmyslové politiky. Je tady nemožnost dovozu a my vyzýváme komisi, aby přijela veškerá nutná opatření, pro to, aby se situace vyřešila. A rovněž by se také mělo zvážit, aby nebylo možné eh, dovolit výrobu tak, aby se generika dostávala na náš trh v případě, že patent je vyprší. Existuje studie z roku 2008, která jasně ukazuje, že by to znamenalo velké úspory pro zdravotnické systémy až 15 miliard eur ročně. Momentálně je celá řada generik, která by mohla být, které by mohly být uvedeny na trh. Pokud to tak neučiníme, pokud nezahájíme v části jejich produkci, tak eh, jsou to promar, je to promarněná možnost úspor pro členské státy. Existuje také hodnocení dopadu. Já vás ještě jednou vyzývám, abyste realizovali odpovídající opatření, která zajistí, aby evropský průmysl mohl vyrábět generika. Generika jsou vyráběna v zemích jako v Indii a Číně a není možné, abychom pokulhávali. Děkuji. Děkuji za EKR, pan Tušenovský. <clears throat> Já budu mít jenom jeden dotaz a e, to na základě toho, jak jste v úvodu říkal a definoval e, tři hlavní trendy, a s tím velmi souhlasím. E, mezi nimi byly, byla konkurence nebo konkurenceschopnost Evropy. Nedostáváme se však někdy určitou snahou administrativního řešení, administrativních omezení do zhoršení právě této konkurenceschopnosti, kde příliš dbáme na a příliš tlačíme na tu administrativní statistickou kontrolu všeho, co s tím souvisí. Já mám na, na mysli energetickou unii, která na začátku, myslím si, že to byl nápad velmi zajímavý, velmi, velmi podnětný. A teď se dostáváme do oblasti nebo do doby, kdy začínáme omezovat technologickou neutralitu, dostáváme se do těch statistických hodnocení plnění až do roku 2050, čili na velmi dlouhé období, než abychom šli tím směrem, o kterém vy jste hovořil, a to je o inovacích, nových technologiích, podpoře vědy a výzkumu, než přes příliš snahou toho plnění statistických vysokých čísel, kde Eh, dopředu předem vylučujeme některé technologická řešení, která, která by možná tu konkurenceschopnost více otevřela Evropě. Thank you. Uh, thank you very much. Děkuji. Za Alde Pantelička. Děkuji, dobré odpoledne, pane místo předsedo. Jsme rádi, že jste tady. Já nemám otázku a to z toho důvodu, že musím ještě na další schůzi a nebylo by slušné počkat si na odpověď, ale mám možná jenom pár připomínek. Co se týče oběhové ekonomiky, eh, to myslím dobře postavené. Pamatuju si, když ty ten balíček prezentoval na plenárce, vnímání pro jednou, kterou komise měla, byla jaksi eh, totožná s eh, tím, jak si to představovali zpravodajové ITRE a ale výzva spočívá v mentalitách. Já si myslím, že se musíme podívat na to, jak skutečně zajistit, aby oběhová ekonomika fungovala v členských státech Eh, z pohledu eh, regulace, v současné době jak si eh, mentality se vyvíjejí příliš pomalu. A co se týče budoucnosti EFSI, nejde jenom o procenta a, a alokace na oběhovou ekonomiku, ale komunikace o EFSI, o nových výzvách, to, jak jste říkal, že chcete odrážet ty politické priority a podobně takže to je, myslím, příležitost o tom komunikovat. A za druhé, co se týče víceletého finančního rámce, mm, o kterém jste hovořil, a v souvislosti s prioritami, tak Jedna věc eh, je podle mého důležitá, to je kondicionalita. Kdykoliv můžeme, zavádíme kondicionalitu, takže skutečně usilujeme přesně o ty cíle, o kterých jste hovořil. Ty kondicionality, ať pozitivní nebo negativní, prostě si myslím, že by měly fungovat. Mám na mysli jednu, a to souvisí s další věcí. Je tu celá řada členských zemí, které potřebují dosahovat výsledků v svých reformách a restrukturalizacích. Vy jste to nezmiňoval, ale já to považuji za klíčové a kondicionalita v tomto směru v celé řadě zdrojů by také mohla být zavedena. A dvě, tři konečné poznámky na závěr. My jsme viděli eh, pokrok i změnu kultury v komisi, méně v parlamentu, ale jsem optimista, ale neměli bychom si zastírat a musíme uznat, že administrativní zátěž roste. Ona se nezmenšila ani se nestabilizovala. Takže pojďme se podívat na to, jak zavést nástroje, které by zajistily, že to aspoň stabilizujeme, protože i přes všechno úsilí komise je to rostoucí zátěž a to je nebezpečné. Co se týče obrany, tam já souhlasím s vámi, chápu, že to není lehké, že nemáme společnou obranou politiku a nevíme, jak to bude až složité a široké, ale to, co jste zmiňovala, sice veřejné zakázky, to může být priorita, na které by se dalo pracovat. Výzkum je další věc a průmysl, obraný průmysl bych zatím nechal stranou, ale doprava, digitální eh, odvětví, energetika, to a všechny infrastruktury, tam by komise to také mohla, mohla hlednit. Takže tím eh, bych asi skončil, abych nehovořil příliš dlouho, ale rád se s vámi budu podílet na těchto prioritách. Děkuji. A nyní paní López Bermeo Zague. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Katajnene, za toto eh, vystoupení dnes odpoledne. Vy jste hovořil o megatrendech a megavýzvách, ale bohužel eh, tady je jedna zásadní, eh, ke které jste se vůbec nevyjádřil. A to je právě inkluze, začlenění občanů do celé této budoucnosti, kterou jste nám nastínil. Nejenže jsme neodstranili staré problémy, ale e, ani neposkytujeme uspokojivou odpověď na nové problémy, které vznikají. Například e, jsou stále ty digitální e, propasti mezi občany. A já tedy si kladu otázku, jak chceme, aby vypadala naše společnost globální eh, konkurenceschopnost nemůže být výmluvou pro eh, nerespektování některých práv, jak se tomu v Evropě děje. Jak chceme, aby ta Evropa vypadala. Není možné, abychom industrializovali centrum na úkor deindustrializace periferie. A přesně tohle dělají fondy EFSI, kdy se vlastně pokrývají potřeby centra a ta periferie se ponechává úplně bez průmyslu. Pokud jde o ponížený rozpočet, to samozřejmě není v souladu s rostoucími ambicemi, které máme v EU. Eh, využívání soukromého financování, to je loterie, protože eh, my potřebujeme především plnit závazky eh, a musíme vědět, kdo nese odpovědnost, když třeba podnik nesplní své zámysky v rámci toho soukromého spolufinancování. A na závěr, to, co jste nám dnes nastínil, vážně myslíte, že to je reakce na to, že 57% mladých se pociťuje vyloučeno z ekonomického, sociálního a pracovního života, přitom mladí jsou budoucnosti této Evropy. Uh, thank you very much, madam. Děkuji za vaše připomínky. A nyní ostatní řečníci. Prvního na seznamu mám paní Françoise Grostet. Děkuji a děkuji místo předsedovi komise, že přišel mezi nás uh, hovořit o tak důležitých věcech, jakým je rozvoj společnosti. My teď absolvujeme úžasné změny. Naprosto se shoduji s vámi ohledně oběhové ekonomiky, umělá inteligence. Už opravdu je na čase se tomu věnovat, protože jiné kontinenty již pokračují mílovými kroky kupředu a je potřeba vytvořit potřebné rámce a také uklidnit eh, naše spoluobčany, kteří eh, mají určité obavy E, co se týče těchto změn, mě to plní nadšením, ale můžeme chápat, že třeba někteří spoluobčané z toho mají ty obavy. A je také důležité se uh, zamyslet nad společností a, a, a z pohledu společnosti nad eh, rozvojem umělé inteligence. Já, eh, máte celou moji podporu, co se týče vesmírné politiky a obrané politiky. Vy jste říkal, co se týče rozpočtu pro eh, obraný fond, že by parlament měl učinit trochu úsilí, ale taky rada musí učinit úsilí. My s, v jednání jsou vždycky dvě strany a parlament je plně solidární, jednotný, co se týče obraného fondu, co se rozpočtu týče, tam jsou názory rozdílné, všichni se musí snažit, ale nemůže veškeré úsilí vyvinout jenom parlament, musí taky rada. A taky je třeba pochopit eh, záruky, které parlament žádá nebo, nebo chce poskytnout, co se týče kritérií přípustnosti, ale ještě se k tomu asi budeme mít příležitost vrátit. Dále máte mnoho ambicí, které plně uh, sdílím a chtěla bych se zeptat, Pracovní skupina, kterou řídí Pascal Lamy, navrhuje zdvojnásobit prostředky pro příští rámcový program. Také víme, že náš komisař pro digitální problematiku řekl, že se musí zdvojnásobit rozpočet pro digitální otázky. A vy říkáte, že máme toho udělat více za méně peněz. Tak přece jenom v jednu chvíli je třeba mít odvahu položit věci na stůl a požádat a zeptat se rady, jestli chce vstupovat do tohoto století e, moderně, nebo jestli chce, abychom se spozdili ve všech oblastech a že třeba postupně vliv eh, Evropy bude klesat. Takže jakou míru ambicí chcete předložit členským státům a co si myslíte o závěrech Pascala Lamy? Uh, thank you very much. Děkuji. Paní Katrin van Brett. Thank you very much and, uh, thank you for the... Děkuji a děkuji panu komisaři za úvod. Mám tři otázky stručně. Plno, má, plně podporuji vaši podporu oběhové ekonomice. Komise, výbor se shodne na tom, že to je klíčová součást budoucí ekonomiky. Minulý týden ve Štrasburku jsme odhlasovali ten závěrečný balíček. Já si nemyslím, že bychom měli udělat tu chybu, že bychom si mysleli, že ten balíček je kompletní. Některé věci tam chybějí a konkrétně je to ten přístup novému ekodesignu. Ekodesign což bylo v minulosti velice úspěšně postavené eh, z pohledu energetické účinnosti produktů, tak teď bychom se měli posunout k tomu celkovému komplexu. Takže by eh, mě zajímaly návrhy komise v této oblasti. To by bylo dobré završení tohoto balíčku. Co se týče EFSI, to je klíčová otázka tohoto legislativního období. Víte, že pro naší frakci to bylo a je a bude důležité uvědomit si, že hlavní sou, se musíme soustředit v MSI na udržitelné cíle. Když hovoříme o průmyslu budoucnosti, tak průmysl někdy potřebuje trošku pod, zatlačit směrem k té budoucnosti a investice, které se týkají EFSI i jiných oblastí, tak tam se dělí na, na jedné straně udržitelnost, na druhé straně klasičtější průmysl, ale my to musíme kombinovat. Klasický průmysl, který samozřejmě potřebujeme a musíme mít, a musí také mít podporu, ale je potřeba to skombinovat i s agendou udržitelnosti a pro budoucnost je to důležité a zajímají mě vaše názory na tuto věc. A konečně to je víc politická otázka. Zmínil jste víceletý finanční rámec tak jako obecně a, a vágně, to je normální, o tom, o tom se ještě bude rozhodovat a souhlasíme s tím, že třeba hlavně se soustředit na inovace, ale i další otázky jako sociální koheze a podobně. Ale když říkáte, že musíme toho udělat více za méně peněz, tak to je trochu slogan, který dobře zní, ale těžký úkol. Všichni hledají Evropu řešení a teď to budeme dělat za méně. No, víme, že se dají nalézt řešení v našich vlastních zdrojích a my v parlamentu toto podporujeme a já opravdu doufám, že komise eh, předloží návrhy, které E, nás ujistí, že i rada si uvědomuje tento způsob myšlení. Děkuji, děkuji vám. Další. Paní Angelika Nibler. Děkuji, pane předsedo, vážený vaše, pane místo předsedo komise. Děkuji za diskusi. Vy jste na začátku hovořil o ekonomických megatrendech, eh, také jste hovořil o tom, jakou strategii eh, zvolila komise pro to, abychom zvládali tyto megatrendy. Mám pouze jednu otázku. Pokud nyní se díváte na členské státy a EU jako celek, pokud to máte zhodnotit? Jak si stojíme s ohledem na ty megatrendy? Dobře, jsme dobří, nebo spíše eh, jak si méně dobří, měli bychom něco dohnat? Jak to vidíte? A s tím souvisí také další otázka. Eh, budeme mít evropské volby, konec mandátu komise, opět předstoupíme před naše občany. A jak byste schrnul to, co udělá tato komise, jaká vylepšení dosáhla pro naše občany. Mohl byste takto ad hoc na to zareagovat? Jaké jsou ty, asi ty nejlepší projekty, které má za sebou komise? Nebo jaká jsou ty tři největší témata? Jaká jsou ty nejdůležitější poselství, které byste chtěli vyzvat, eh, vyslat směrem k našim občanům? A právě by mě to eh, zajímalo i z ohledem na ekonomické perspektivy. Děkuji. Děkuji. Takže Pane Eduard Martene, máte slovo. Merci, Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. Já jsem tady eh, po vaší levici. Děkuji za to, že jste nám představil vaše vizi, jak by měla vypadat průmyslová Evropa v budoucnosti. Eh, my jsme byli ve Štrasburku všichni, já nevím, zda jste tam byl, byl, ale pan Juncker tehdy prohlásil takovou zajímavou, překvapilou věc. On řekl, že si nepřeje Evropu, která by měla trpět pan prezident francouzský Emmanuel Macron řekl, že chce evropskou suverenitu, která bude chránit občany, neboť e, e, slyšíme jistou, jistou zlobu, která je okolo nás. A já mám pocit ostatně, že komise tomu právě vůbec nenaslouchá, ani parlamentární komise. A já tady budu hovořit například o konkurenceschopnosti a asi zmíním nějaké tabu, možná nějaký uh, prvotní hřích, je, týká se je to téměř náboženské. To je vlastně definice geografická trhu. My samozřejmě víme, že Evropská unie eh, je nastavena tak, že by měla mít hlavní postavení na našem trhu, a jak to tedy třeba vypadá se skupinami jako Accelometer? Vy říkáte, že bráníte průmysl a tady vlastně na stříbrném podnotu dáváte konkurenci náš základní průmysl, té globální konkurenci jste to věnovali. Vždyť u nás jsou Číňané, Rusové, Indové. A to jsou země, které vůbec nerespektují žádná sociální ani ekologická kritéria, vůbec nerespektují naše pravidla vnitřní konkurence, hospodářské soutěže a tak dále. A podívejme se například na železnice a další oblasti. Čína tady převládá, co se týče oceli opět obrovské procento celosvětového trhu, které již mají. A já se vás ptám, pane komisaři, když tady hovoříte o tom, že dnes je tady hospodářská soutěž globalizovaná, jak e, máte tu odvahu říci, že by bylo třeba změnit smlouvy? Já vím, vy chcete vytvářet pracovní místa, ale ne, pokud je chceme, tak nemůžeme jít stálou cestou jako do posud. Tedy musíme vymyslet nějaké nové nástroje, ale vy chcete e, vytvářet nové nástroje a jak to uděláte? Ty současné nejsou vhodné. A jak jste stavíte k těm importům, které přichází z mm, oblasti mimo EU? Jak zajistíte to, aby jsme neprodávali náš průmysl? Souhlasili byste s tím, že bychom změnili smlouvy a měli nově nastavená pravidla pro naši vnitřní hospodářskou soutěž? Děkuji. Um. um to je velmi důležité téma, asi myslím, uh, těch, těch Eh, jak tento problém řešit do budoucna. Máme problémy s těmi takzvanými národními šampiony v oblasti energetiky a vlastnictví, unbundling. To patří mezi řešení tohoto problému, ale dobře. Další má slovo paní Viering. Máte slovo. Thank you, chair. Děkuji, pane místo předsedo. Chci vám poděkovat za to, že jste přišel mezi nás a mám na vás jenom jednu otázku. V rámci ITRE se připravujeme na příští rámcový program. Jako liberálka jsem přesvědčena o důležitosti investování do výzkumu a inovací, které zajistí náš růst a konkurenceschopnost dlouhodobého hlediska. A chtěla bych zdůraznit, že chci požádat o nárůst v rozpočtu v položce FP9. To znamená, jak Evropská komise plánuje alokovat rozpočet pro výzkum po roce 2020. Thank you. Thank you, madam. Děkuji vám. Pan Kohlíček. Děkuji, pane předsedo. Já jsem tady taky takhle trochu nalevo. Tak Pane komisaři, já bych měl několik otázek. Tady jsem, no, no, tady, tady. Eh, já bych měl několik otázek. Eh, za prvé, konkurenceschopnost Evropské unie. Musíme si uvědomit řadě odvětví, a tady kolega to správně řekl, ale on jmenoval pouze tři státy. Ve Spojených státech to je typická nekalá konkurence, co nám provádějí v odvětvích eh, spotřebního průmyslu je typická nekalá konkurence v Pákistánu, v Bangladeši, v řadě dalších zemí Jižní a Jihovýchodní Asie. Takže jakým způsobem si představujete, že budeme konkurovat v tomto prostředí? Já vám dám příklad. Chcete-li v České republice, která není jednou z nejdražších zemí Evropské unie, postavit malý motocykl, stejný jako se dováží z Číny, potom jenom součástky vás stojí třikrát tolik než hotový motocykl, který koupíte na trhu v Číně. Jakým způsobem chcete ochránit jakým způsobem chcete ochránit tyto části průmyslu. Druhá věc, administrativa roste, eh, jakým způsobem chcete zabránit tomu, aby zejména v oblasti vědy, vědy a výzkumu a průmyslových technologií nám přerůstaly směrnice přes hlavu. Předpokládám, že máte nějaký plán, jak zjednodušit ty směrnice, aby se v nich mohl ten malý a střední podnikatel vůbec vyznat když ho chceme podporovat. Třetí věc. Stačilo, aby Čína zpřísnila podmínky na dovoz plastů, odpadních plastů, a v celé Evropské unii to způsobilo obrovský neklid. Máme vůbec nějaké programy, kterými bychom podporovali to zpracování nejen vytříděných plastů, jako jsou bílé lahve plastové, modré lahve plastové, zelené lahve plastové, ale i těch plastů ostatních, jestliže máme za pár let přestat skládkovat a některé vytříděné zbytky odpadu prakticky už nehoří, je třeba něco dělat. A teď vůbec nemluvím o celých sortách, jako jsou odpadní pneumatiky a podobně. Máme v tomto oboru, který je strašně důležitý, protože my jsme v tom závislí potom na třetích zemích. Máme v tom nějakou představu, jak budeme postupovat dál? Děkuji. Děkuji. Nyní tedy čas na odpovědi a závěrečné komentáře. Děkuji. Pan Ehler hovořil o velice důležitém a fascinujícím tématu kreativní průmysl. Určitě znáte všechny nástroje, které už máme v tom toolboxu na podporu tvůrčího kreativního průmyslu, jako třeba Kosme, Inofin a ochrana duševního vlastnictví, a podobně. Já jsem měl tu možnost diskutovat se zástupci italského tvůrčího průmyslu před dvěma týdny. A je to zajímavé, eh, oni říkali, že vlastně vidí problémy. Práva duševního vlastnictví, problém číslo jedna, kde očekávali opatření ze strany EU. Druhá věc, Oběhové hospodářství bude megatrendem i v tvůrčím průmyslu, v mnoha jeho podoborech. A oni mi řekli, že chtějí být součástí toho, těch politických procesů oběhového hospodářství. Chtějí nám vlastně pomoci navrhovat politiku tak, aby byla prospěšná i pro tvůrčí průmysl. A je to dobrý příklad, že mnoho těch takzvaných megatrendů nebo horizontálních politických nástrojů, na které se zaměřujeme, mohou prostě pokrýt nejrůznější odvětví průmyslu, stavebnictví, energetiku, i ten tvůrčí průmysl a podobně. A tím se dostávám k ekodesignu. Směrnice o ekodesignu je dobrým příkladem, kde můžeme se zabývat zlepšováním konkurenceschopnosti v průmyslu. Čím udržitelnější jsou naše výrobky, tím výše stojí v hodnotovém řetězci na globálním trhu. A pokud se nám podaří rozšířit působnost směrnice o ekodizajnu, já bohužel vám nemohu dát datum, kdy s tím návrhem přijdeme, ale zkoumáme možnosti, jak by se dala rozšířit působnost, Jakmile se tady přejme nějaký právní předpis, tak vlastně se to postupně stane globální normou, protože vlastně všechny produkty, které přicházejí na náš trh, musí splňovat ty evropské normy. A tím se vlastně široce zavádí ta vysoká kvalita na tu celosvětovou scénu. Co dál bychom mohli eh, dělat? No, my jsme otevřeni dobrým nápadům. Já vím, že vy jste specialistou na tuto oblast. A je to takový prototyp průmyslu, který potřebujeme v Evropě, protože produkuje vysokou přidanou hodnotu a je to tedy prospěšné pro společnost. Především jsem ale chtěla říci, že jsme otevřeni novým nápadům a taková dvě největší témata jsou práva duševního vlastnictví a oběhové hospodářství. Pokud jde o víceletý finanční rámec a rámcový program 9. Asi chápete, že nemám všechny informace, které byste ode mě chtěli slyšet a náš návrh eh, prezentujeme 2. května. Je tady mnoho odvětví, která přijdou o peníze ve srovnání se stávajícím VFR, ale je tady pár oblastí, které dostanou více peněz. To není tajemství, to už jste několikrát slyšeli. Nástupce Horizontu 2020 dostane více zdrojů, možná ne tolik, jak by všichni chtěli, ale každopádně více a dále Erasmus Plus ten také dostane více peněz. Mnozí budou zklamaní, protože přijdou o peníze nebo nedostanou tolik, jako by chtěli. Ale je to prostě realita kvůli Brexitu, což je tedy další věc, kterou musíme mít na zřeteli, protože mnohé členské státy jsou rozhodně proti navýšení tomu podílu na rozpočtu na základě HDP. a přitom některé věci by se mě daly dělat lépe prostřednictvím evropského rozpočtu než prostřednictvím národních rozpočtů. Inofin a Invest EU. Naším cílem je vytvořit fond Invest EU, kde by bylo několik možností, třeba kapitola pro malé a střední podniky, kapitola pro udržitelné investice. E, všechny vlastně ty investiční kapitoly, nebo ta okénka by byla zpravována separátně a bylo by potom možné tedy lépe nasměrovat peníze do těch politických oblastí, které budou prioritou pro parlament a pro naše generální ředitelství. I kdyby bylo jedno jediné nařízení, je třeba zohlednit, že v současnosti máme komplikované finanční nástroje, ale i třeba snadné finanční nástroje, jak tady bylo řečeno, Inofence dá používat poměrně jednoduše a musíme vždy zvolit ten nejvhodnější model. To je důležité i z hlediska toho, že musíme dělat víc a s méně penězi. Já souhlasím, že to je takové eh, prohlášení, eh, které se často uvádí. Ale EFSI je dobrým příkladem toho, jak můžeme dělat více s méně penězi. Pokud se podíváme na částku, která byla realokována z různých rozpočtových položek na EFSI a porovnáváme tuto částku s tím, co EFSI umožnil, tak uvidíme, že skutečně děláme více z méně penězi. A to tež by mělo platit i pro fond Invest EU. Chceme mobilizovat soukromý kapitál, kde je to možné. Pokud to možné není, tak budou třeba nějaké veřejné investice. Do, ochrana, do, doplňková ochrana patentů. My připravujeme návrh na konec tohoto měsíce a naším cílem je navýšit nebo zlepšit rovné podmínky pokud jde o producenty v Evropě a producenty ve třetích zemích. Nechceme eh, nějak měnit působnost, ale chci zdůraznit, že délka patentů je důležitá pro konkurenceschopnost a pro evropský průmysl. Problém je takový, že když vyprší ta doba ochrany, tak evropské firmy nemohou začít hned prodávat do třetích zemí, ale opačně to platí. A my tedy nechceme eh, se dotýkat působnosti SPC eh, to vůbec, ale chceme vytvořit rovné podmínky pro ty firmy, které jsou usazené v EU ve srovnání s firmami, které jsou usazené v třetích zemích, jakmile tedy skončí ta doba ochrany tak aby mohli vyvážet výrobky. Jedná se tedy pouze e, o vývoz. Očekáváme, že by to mělo mít podstatný pozitivní dopad v členských státech a tedy v průmyslu obecně. Mimochodem, věděli jste, že v EFSI velice dobře zafungoval právě tam, kde trh selhává. Pokud se podíváte na eh, financování EFSI lomeno HDP, tak největší eh, jsou Řecko, Estonsko, Chorvatsko, Bulharsko a Španělsko. To jsou největší uživatelé EFSI. Takže EFSI vlastně poskytuje finance právě tam, kde trh selhává. Obnovený EFSI by se měla mnohem více koncentrovat na udržitelné investice, především 40 financování EFSI by eh, mělo jít na cíle související s klimatickou dohodou z Paříže, jako je tedy energetická účinnost, eh, oběhové hospodářství, obnovitelné zdroje a tak dále. To by mělo tedy eh, podpořit i naše další politické výzvy a cíle. Jaký by měl být odkaz této komise nebo co by měla dělat další komise v oblasti hospodářského rozvoje? Já bych zmínil dvě věci. Eh, už jsem mluvil o oběhovém hospodářství. Já opravdu v ně eh, velice věřím. Myslím si, že to bude naše konkurenční výhoda, pokud se nám podaří eh, vytvořit vhodný regulační rámec. Potom umělá inteligence pokud ji budeme používat tak, aby se zlepšoval růst, nejen produktivita. Umělá inteligence určitě zlepší produktivitu, ale musíme ji také využívat ve prospěch růstu. A třetí věc, posílení odolnosti jednotlivců a společnosti jako celku. Tady mám na mysli, že bychom se soustředili na kvalitnější vzdělávání. Musíme zajistit, že eh, prostě budeme schopni čelit všem novým výzvám. Nejedná se jenom o konkurenceschopnost průmyslu, ale i o odolnost společností a jednotlivců. Že pokud přijdeme o jednotlivce, tak potom naše eh, hospodářství a náš průmysl bude méně konkurenceschopný. A tam je velice právě důležitá kvalita vzdělávání. Eh, politika hospodářské soutěže, velice důležité téma. Já nejsem odborník v této věci, já jsem slyšel obdobné názory eh, jako to, co vy jste tady prezentoval a nevím, jestli jste vedli tuto diskusi s paní Vestager. Rozhodně myslím, že by bylo dobré, abyste o tom diskutovali přímo s ní, protože ona určitě vám může poskytnout lepší odpovědi než já. Promiňte, pane komisaři, já vím, já vás přerušuji, já se za to omlouvám, ale tak to mi nemůžete odpovědět. Vy jste místo předsed Evropské komise a vy jste jeden z těch, kteří velice zastávají to, že není, že nechtějí, že, že nechtějí prostě změnit to základní pravidlo. E, to já nechápu tedy. Jak můžete takto odpovědět? Nevím, proč říkáte, že jsem vždycky proti Eh, přehodnocení relevantních trhů. To jsem nikdy neřekl. Nevím, jaký by mohl být kontext, v němž bych něco takového řekl. A jak víte, existuje určitý firewall mezi generálním ředitelstvím pro hospodářskou soutěž a ostatními. My se prostě vůbec nějak nepodělíme na posuzování relevantních trhů ale slyšel jsem podobné stížnosti i z jiných stran, že to, co je relevantní dnes, nemusí být relevantní zítra. A proto říkám, že byste to měli přímo diskutovat s paní Vestager, protože ona mnohem lépe eh, než já tomu to rozumí a ta diskuse určitě musí pokračovat. Takže takový je tedy můj názor. Dále kon- nákladová konkurenceschopnost, to je eh, relevantní věc, Eh, členské státy to musí zohledňovat, ale je také jasné, že Evropa nikdy nebude kontinentem té nejlacinější výroby. Nemůžeme chránit své spotřebitele před levnými výrobky, když budou výrobky stále v Evro- dražší v Evropě, nemůžeme zakázat dovoz eh, levnějšího zboží, ale inovace a mm, přidaná hodnota jsou důležité. Já jsem třeba slyšel příběh, jak eh, jeřáby, které se používají v přístavech, byly tam vlastně evropská firma a čínská firma a ten evropský přístav se rozhodl, že vlastně nakoupí ten jeřáb o 25% dražší, protože je technologicky lepší. Byl vlastně um, důmyslnější a také díky tomu se dalo předcházet problémům, eh, vlastně, které by mohly vzniknout u nějakých jednodušších jeřábů. Takže tady vidíte, že ta cena není vždycky to jediné kritérium. Finally, plastic. Konečně plasty. Eh, před několika týdny jsme přišli se strategií pro plasty, která by chtěla vytvořit lepší jednotný trh pro plastový odpad. Naším cílem je harmonizovat také kvalitu plastů, protože recyklace dnes vlastně neprobíhá, protože ty plasty mají příliš různorodou kvalitu. A pak tady jsou i jiné problémy. A pokud vás toto zajímá, tak eh, doporučuji, abyste se podíval na naši strategii pro plasty, protože to má velice dobrou eh, odezvu nejen z parlamentu, ale i ze strany průmyslu. My bychom tedy chtěli vytvořit dobře fungující eh, trh s plasty v rámci oběhového hospodářství, abychom omezili objem plastového odpadu eh, i tady v Evropě a abychom to pak nemuseli řešit prodejem do azijských zemí, což byl opravdový problém. Takže děkuji mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát, pane eh, místo předsedo, za všechny vaše komentáře, za odpovědi. Bylo to opravdu velice zajímavé a budeme samozřejmě velice vážně brát tu vaši radu, abychom problematiku hospodářské soutěže eh, diskutovali eh, šířeji, možná tedy paní komisařka Vestagerová která zodpovídá za tyto věci, by tedy mohla eh, nám dát odpovědi na naše otázky, protože to není poprvé eh, v historii výboru ITRE, kdy eh, narážíme na takovéto problémy. Takže děkuji za všechny vaše odpovědi a budeme se těšit na shledanou příště. Uh, Hello, once again, madam. Uh, eh, takže dobrý den, je s námi paní Garbara Kapel, naše zpravodajka a my nyní přistoupíme k bodu 6, investiční projekty v Evropské unii eh, projednání návrhu zprávy z 19. prosince komise prezentovala návrh na eh, odvolání, zrušení eh, eh, sdělení, které žádá, aby členské státy notifikovaly investice do energetiky a energetické infrastruktury. Takže jedná se o první projednání a paní zpravodajka má slovo. Děkuji, pane předsedo. Ano, neskutečně je to krátký návrh zprávy, který zde eh, mohu představit v rámci programu REFIT, to bylo přepracováno a ve skutečnosti tady má být to nařízení, které zruší další jiné nařízení, dojde tedy k snížení byrokracie a zlehčí se život eh, firem, občanů a poskytovatelů služeb. Již předem děkuji za dobrou spolupráci se stínovými zpravodaji Již máme za sebou celou řadu jednání, také na úrovni asistentů. Vše probíhalo velice pozitivně, neboť se domnívám, že mezi námi vysoká míra schody v tom smyslu, že chceme lepší právní předpisy v rámci programu REFIT. Krátce ještě vysvětlím, či zmíním nařízení, o které jde, tedy nařízení o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady o povinnosti informovat komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie. Toto nařízení bylo přijato v únoru 2014. Cílem by bylo mít přístup k údajům a informacím o předvídatelném výboji v oblasti producentů elektrické energie a celé infrastruktury a také zlepšit informovanost o záměrech eh, v energetickém odvětví, které jsou relevantní pro EU a její investiční politiky. Od té doby, co existuje toto nařízení, informovaly členské státy třikrát 2011, 2013 a v roce 2014. Komise v důsledku toho v rámci programu REFIT eh, dala za úkol provést tři externí studie, tak, aby eh, se eh, zrevidovalo toto nařízení studie proběhly v roce 2016, pak proběhly veřejné konsultace, trvaly 12 týdnů, byly dokončeny v dubnu roku 2016. Dále došlo ke stručnému schrnutí ehm, kontrol způsobilosti a vlastně celé to vyústilo v to, o čem nyní diskutujeme. Eh, to revize řekla, že jsou velké překryvy mezi povinností informovat podle tohoto nařízení a povinnosti informovat eh, v oblasti dalších eh, nařízení a dále další informace, které mají být zprostředkovány v souladu s, tohoto, s tímto nařízením. Je možné získat snadněji například prostřednictvím Evropské sítě provozovatelů přenosových sítí a pomocí dalších možných kanálů, například provozovatelů dálkových sítí, distribučních podniků a zásobovacích podniků. Dále Komise v rámci svého systému pro pozorování energetických trhů e, si získává pravidelně informace o trhu. Zdvojení mělo být tedy odstraněno a jde o zredukování povinnosti informovat a zpracování údajů máme také zredukováno, proto abychom měli administrativu, která nebude příliš zatěžující. Návrh komise chce tedy zrušit nařízení 256 lomeno 2014. Well, uh, thank you very much, madam. Thank you. Děkuji vám. A nyní pan Javor má slovo. Eh. Děkuji. Pane předsedo, děkuji za zprávu, ale dovolte, abych vyjádřil určité pochybnosti, co se týče iniciativy komise i e, zprávy zpravodaje. Podívejme se zpátky na příběh tohoto návrhu. Původně návrh komise Eh, převzal Evropský parlament protože, eh, a vzal, dal ho k soudu, protože se Evropskému parlamentu zdálo, že tam není správný právní základ. Eurat, smlouva Euratom není správný právní základ pro stanovení eh, jaksi plánů mm, výkaznictví v oblasti energetiky. Takže soud nám dal za pravdu, že je potřeba vycházet z jiného právního základu. Jak na to reagovala komise? na vítězství Evropského parlamentu u soudu eh, reagovala tak, že zrušila celé nařízení místo, aby eh, nařízení opřela o správný právní základ, prostě pouze se vzdala toho nařízení. Jedná se v podstatě o obcházení výsledků spolurozhodování a není a, eh, ne, a skutečně jak si zdá se, že nepochopila, co soud komisi jak si řekla. Je tu celá řada argumentů pro toto odvolání, jednak eh, říkají, že tam se překrývá eh, povinnost notifikace a to, co tady již bylo zmíněno, že tyto Eh, organizace a distributoři již jsou povinni zajišťovat reporting. Ale jaká je reportingová povinnost podle nařízení EU eh, e a jestliže je delegována členským státům, tak to nemůžete nahradit eh, reportingovou povinností sítí, kdy e, část jak si těch sítí je v soukromých rukou. Takže tady ta, e, nedá se říct, že by se to zcela překrývalo, je třeba nalézt způsob, jak to bude nejlépe vyhovovat, ale rozhodně si nemyslím, že nejlepší řešení je toto nařízení odvolat. Druhý argument je ten, že Eh, již tři zprávy byly předány a máme dostatek informací pro to, abychom dospěli k závěru. Eh, po roce 2014, kdy nařízení vstoupilo v platnost, a energetická unie je projektem pro Evropskou unii, tak já si nemyslím, že v souladu s novými pravidly máme no, dost informací. A třetí argument je ten, že jsou problémy s implementací nařízení v členských státech. Tomu já nerozumím. Jestliže komise má problém s implementací evropských nařízení v, evropské, v členských zemích, není reakcí zrušit nařízení, ale donutit členské státy, aby to implementovali správně. Takže se hodně hovoří o lepší regulaci, ale e, jsou jiné části evropské legislativy, kdy se to řeší lepší implementací a ne zrušením e, té legislativy, prostě jenom proto, že je problém s její implementací. Takže já si myslím, že to, co potřebujeme, ne, je, je, není odvolat toto nařízení ani ho stáhnout, ale pokračovat a realizovat to, co nejlépe v souladu s rozsudkem soudního dvora, který dal za pravdu parlamentu. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji, pane kolego. A nyní dávám slovo Evropské komisi. Paní Eva Gerhardt z DG Energie aby zodpověděla některé otázky a připomínky, protože bod je z pohledu našeho výboru velice důležitý, takže můžete nás seznámit s vaším stanoviskem? Já eh, musím omluvit pana Gerharda, který musel odejít a já budu hovořit za DG Energy. Takže děkuji tomuto výboru za návrh zprávy který převzal návrh komise, taky bych chtěla připomenout oba cíle tohoto návrhu odvolání, to znamená jednak, abychom se zbavili právního aktu, který už nevyhovuje, a za druhé, aby se omezila administrativní zátěž pro všechny zúčastněné aktéry. A konečně bych taky chtěla připomenout, že komise tak učinila na základě seriózních kroků. Objednali jsme externí studii, která by hodnotila ta tři období z let 2011, 14 a 15 a na rozdíl od pana Javora mohu říct, že eh, ta studie pokrývala všechny tři eh, reporty a zdůrazňuje ehm, eh, soulad se mm, řízení roku 2016. A ještě stručně bych odpověděla na ty obavy a to, co říkal pan Javor. Takže co se týče toho rozsudku, nejde o to, že jsme rozsudek vyřešili stažením nařízení. My jsme staré nařízení nahradili novým. Čili my teď navrhujeme to odvolat ne kvůli rozsudku soudu, ale protože se domníváme, že to nedospěje ne, ne, k očekávaným výsledkům. A druhá věc, také pan Javor zmiňoval ty problémy s implementací a že to řešíme zrušením místo, abychom zlepšili implementaci. V rámci těch hodnocení, které eh, jsme eh, objednali, tak jsme realizovali, že problémy s implementací vyplývají především z, mm, jaksi ze strukturálních nedostatků nařízení, eh, co se týče odhadovaných kapacit, což nejsou členské státy vždy schopné poskytnout v té přesnosti, kterou bychom potřebovali. Možná bylo příliš optimistické myslet si, že dosáhneme takové míry eh, předvídavosti mm, dat. A poslední zmíněná věc tady, a sice, že teď budeme mít data pouze od soukromých e, subjektů. Podle článku 4 my navrhujeme Ehm, toto zrušit s tím, že soukromé eh, subjekty by ty informace poskytovaly členským státům a eh, teď eh, a, a členské státy by to dávaly komise, ale pak jsme zjistili, že by to komise mohla získávat přímo také díky své vlastní observatoři která má přístup přímo k informacím z trhu a tak jsme si říkali, že by to bylo spolehlivější, než aby informace, jak si šly tou dlouhou cestou. Hmm, takže tolik z mé strany a já děkuji tomuto výboru za hmm, zpětnou vazbu a za celý tento návrh. Děkuji. Děkuji vám. Paní zpravodajko. Final words. Děkuji, já bych chtěla poděkovat jak panu Javorovi, také, eh, tak zástupkyni z DG Energy za jejich vystoupení. Již eh, před schůzí jsme měli možnost spolu hovořit, pan Stínový zpravaj také předložil pozměňovací návrhy, lhůta pro pozměňovací návrhy vyprší až 26. Já doufám, že společně dosáhneme dobrého výsledku. Thank you very much, Děkuji. Barbaro 26. dubna ve 12 hodin v poledne, to myslím čtvrtek v poledne, eh, to projednáme a 19. června se bude hlasovat v ITRE. Září 2018 o tom bude jednat plenárka. Děkuji vám, přátelé, za vaši účast, za veškeré diskuse. Zítra ráno od 9 do 10 bude schůze koordinátorů za zavřenými dveřmi, ale od 10 bude hlasování, takže vám připomínám, že od 2.30, od, 14, od, od 13.30 do 14.30 budeme mít eh, schůzy energetického pléna a je e, záhodno, aby tam byli poslanci přítomni. E, je to od 13.30 mezi těmi dvěma schůzemi mm, i s e, obědem formou sendvičů. Takže si myslím, že by to mohlo být i, i celkem pohodlné a takže očekávám že se tohoto pléna zítra zúčastníte a samozřejmě v 10 hodin ráno hlasování v ITRE. Děkuji a uvidíme se zítra.